Vážení kolegové, já bych začala. Ještě nás tady není mnoho, ale EPP je v Helsinkách, ALDE e, má také stranickou eh, konferenci v Evropě. Mm, takže bychom se neměli nechat zdržovat od práce a začít s bodem jedna, což je přijetí eh, pořadu jednání. Máte nějaká přání, poznámky, připomínky? Nikoliv, takže tím je eh, program přijat. Pak bod číslo dvě, schválení zápisu. Eh, návrh zápisu schůze z 24. září najdete ve svých podkladech. Jsou nějaké připomínky k tomuto zápisu? Není tomu tak, takže navrhuji, abychom jako obvykle ten zápis považovali za schválený, pokud nejsou, pokud nepadnou námitky, námitky během této schůze. Za třetí oznámení předsedy máme eh, tady tlumočení v následujících jazycích francouzština, němčina, italština, angličtina, řečtina, španělština, čeština, estonština, maďarština, polština, bulharština a rumunština. A chci eh, připomenout, že schůze je streamována. Takže to bylo tady oznámení a nyní přejdeme i hned k dalšímu bodu, což je um, návrh eh, stanoviska Absolutorium 2017 k celkovému eh, rozpočtu EU komise a uh, překladatelského centra institucí EU. Spravodajem je kolega Zdrojovský. Zdrojevsky. Lhůta pro pozměňovací návrhy 16. listopadu ve 12 hodin. Hlasovat budeme 21. ledna. Eh, kont bude hlasovat eh, v 20. Eh, února. Při minulém letech jsme se rozhodli, že se budeme věnovat nejenom celkovým rozpočtem, ale také tomu překladatelskému centru pro eh, e, instituce EU. V našem stanovisku k absolutoriu. A teď bych ráda dala slovo panu Zdrojevskému, aby nám prezentoval svoje e, úvahy. Pane Zdrojevský, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já mohu projednat eh, oba body zároveň. Mohu být velice stručný v obou případech, protože nevidíme žádné velké rozdíly. My jsme v, pod, v podstatě souhlasíme. Takže co se týče souhrného rozpočtu Evropské unie, já bych vám rád připomněl naše takové hlavní obecné hodnocení. V mnoha věcech v podstatě opakujeme to, co už jsme říkali dříve, a v některých bodech zase jsme spokojeni, v některých bodech zase nejsme spokojeni. Za prvé jsme velice rádi, když vidíme výsledky, kterých dosáhl program Erasmus, Erasmus+, protože velice brzy už eh, dosáhneme počtu 10 milionů studentů, kteří tím programem prošli. Možná by to byla dobrá příležitost nějak to oslavit. Ale velice důležité je rovněž to, že ten objem, byl, eh, objem programu již byl dvakrát navýšen a v podstatě eh, nakonec to bylo třikrát navýšeno, což je pro nás dost eh, důležité. Za druhé, už dlouho řešíme spor, který se týká Evropského sboru Solidarity proč došlo k tomu sporu? Byla zde totiž dvě rozhodnutí, která se překrývala. Za prvé zde bylo rozhodnutí o e, založení Evropského sboru Solidarity, ale mm, byl to vlastně další program, který byl pro mladé lidi, ale došlo tedy ke snížení rozpočtu. E, komise e, Nechtěli jsme, aby tam byla nějaká jakási prázdná místa, mm, že by nějaké třeba neziskovky byly bez pomoci. Takže tyto dva programy se částečně překrývaly. vzniklo vlastně dalších 1500 eh, volných míst v rámci Evropského sboru Solidarity. Ten třetí prvek, o kterém chci hovořit, však bohužel není uspokojivý. Stále opakujeme, že procento projektů v rámci Evropa pro občany a kultura, v rámci kreativní Evropy, eh, že ty, že ty projekty jsou velice mí, málo úspěšné. Mm, došlo, nebo plánovalo se, eh, plánoval se nárůst, ale nakonec tedy ten eh, plánovaný nárůst byl mnohem vyšší, než byl ten reálný. A nakonec ještě také chceme zdůraznit roli agentury, výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast. Tato agentura by měla tyto programy silně podporovat a myslíme si, že naše stanovisko k tomu je kladné. A ještě druhý eh, to druhé stanovisko, to se týká Evropského překladatelského střediska. Dovolte mi připomenout kolegům, že překladatelské středisko je od loňského roku um, pojímáno jako samostatný bod v rámci udělení absolutoria. Evropský parlament zde má také své slovo. A je důležité, že příklad to středisko má také dopad na rozpočet, takže proto je i zde i toto stanovisko. Takže za prvé, máme zde dvě stanoviska ohledně udělení absolutoria. V nichž bohužel musíme říci, že ne úplně všechno je podle našeho očekávání, co se týče plnění úkolů. Rovněž musíme zdůraznit, že jsou zapotřebí určité nápravné kroky, aby bylo zaručena vyšší kvalita práce. A nyní, co se týče toho překladatelského střediska, rád bych vám připomněl skutečnost, že toto středisko je nesmírně důležité v tom, aby eh, zaručovalo mnohojazyčnost v Evropské unii. Tento prvek byl zmíněn mnoha kolegy, z toho důvodu to chci ještě podtrhnout. Dále oceňujeme dopad nové struktury cen za překlad dokumentů, která se eh, nyní používá a znamená to, že od roku 2017 eh, se zvýšil výkon. Rovněž jsme tam zaznamenali i určité úspory a přitom to středisko eh, stále vlastně má stejné příjmy, to znamená jednalo se tam o 3,2 milionu eur. Pak se rovněž zvýšil počet klientů střediska na 65. To je velice důležité a je to pozitivní. Nakonec chci ještě říci, že musíme připomenout skutečnost, že eh, by všem orgánům Evropské unie by měla být zpřístupněna nová verze interaktivní terminologie pro Evropu, aby bylo zajištěno, že zde bude konzistentní terminologická databáze a že tato databáze drží krok s inovacemi, že je aktuální. Děkuji za slu- Děkuji. Ja, vielen Dank. Äh, ich musste gerade noch ein bisschen auf die Übersetzung warten. Äh, vielen herzlichen Dank für die Vorstellung. Děkuji za mm, prezentaci stanovisek. Teď äh, dáme slovo stínovým zpravodajům, jako první Luigi Morgano. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já to vezmu telegraficky. Chci poděkovat eh, našemu kolegovi Zdrojevskému za vynikající práci, dal nám skvělý základ eh, a také eh, děkuji za jasné schrnutí hlavních problémů, na kterých jsme v minulosti pracovali a které chceme vyřešit. A teď ještě některé další body. Myslím, že je tady pozitivní bod. Znamená to, že komise vzala vážně doporučení jak účetního dvora, tak parlamentu. Druhý důležitý bod. Beru na vědomí, že tady je určité zneklidnění, pokud jde o mechanismus vnitřní kontroly u Erasmus+, a také Kreativní Evropa. To doposud nebylo zmiňováno. Já mám ale důvěru v to, že se vše eh, celkem jednoduše vyřeší. Chci ještě zdůraznit eh, jednu věc, eh, která, myslím, by se mohla zlepšit. Není pochyb o tom, že výroční zpráva účetního dvora je velice důležitá, velice užitečná pro naši práce, ale často je tato zpráva zveřejněna příliš pozdě na to, abychom všechno mohli náležitě vzít v úvahu. Bylo by eh, užitečné, eh, kdyby se zveřejní zprávy trošku posunulo na dřívější datum. A dále překladatelské středisko pro instituce EU. A ostatně eh, platí to taktéž i pro evropské státy. Thank you, Petra. Triple. Já nemám moc, co bych dodala. Chci poděkovat panu Zdrojevskému a také tomu panu Morgano. Myslím, že toto absolutorium zase se ukazuje, že eh, to jsou víceméně úspěšné programy, mnohem lepší než v jiných oblastech. Máme dobrou implementaci. Jak řekl Luigi, eh, celková chybovost klesla, což je samozřejmě dobře. A znamená to, že ti, kteří se zabývají těmi programy agentury a lidé v terénu odvádějí dobrou práci, což je dobře. Nejenom, že, naš, že cíle našich programů jsou dobře přijímány a důležité, ale že implementace je um, také um, dobrým počinem. Víme, že v jiných eh, oblastech je ta implementace jiná, třeba strukturální fondy v některých členských zemích že myslím, že jsme na tom docela dobře. Chci zdůraznit, co řekl pan Zdrojevský. Samozřejmě je tady velký nedostatek financí. Eh, už proto, že implementační eh, míra je tak dobrá, tak bychom mohli udělat mnohem víc. Mnoho dobré, více dobrého. A mohli bychom využít toto absolutorium, eh, abychom prokázali mm, při jednání o MFF, že naše programy jsou kvalitní a že e, vedle nějak, kromě nějakých drobností nás e, nelze z ničeho obvinovat. Děkuji. Další zpravodaje tady nevidím. Měla bych ještě dvě připomínky z mé strany. E, k prvnímu bodu podbodu toho stanoviska vy mluvíte o devíti eh, milionů studujících, kterým to umožnilo mobilitu. Já bych eh, prosila o jinou formulaci, protože Erasmus eh, mm, mm, chceme, aby to působilo nejenom pro studenty, ale také pro mládežnické organizace, učně, Eh, také v rámci sportu a celoživotního vzdělávání, abychom eh, se vyhnuli všem nedorozuměním, abychom zvolili jinou formulaci, která byla ukázala, že sice zpočátku šlo o studující, ale mezi tím se to eh, program rozšířil na všechny oblasti mladých lidí. A Mm, bychom se mohli tedy trošičku vyhýbat těmto předsudkům, že se jedná u Erasmu jenom program o studenty. Další otázka. Mm, že ta záruka pro studentské půjčky funguje úplně dobře a do roku 2020 je proto na to ale určitý rozpočet. Mm, byla by nějaká možnost tyto prostředky které evidentně se ne, ne vy, vy, plácí. Nějak to e, vrátit do Erasmu samotného. Dalo by se k tomu říci něco k absolutoritě? To je otázka, já to nevím, protože taková facilita je tady proto, aby se ty peníze někde vracely. Takže nevím, zda je možné to někam přendat, přendat převést. To je škoda, ale Eh, že by v příštích letech s tou mm, zárukou eh, mm, že by to mm, fungovalo budoucna lépe než v minulosti, abychom ty peníze ztratili, abychom to pak vraceli eh, ministrům financí členských zemí. To by byla škoda. Možná na to byste mohl najít odpověď, pane Zdrojevsky. Nyní bych eh, dala slovo komisi, pokud má zájem. Prosím. Já pouze eh, zareaguji na ty studentské záruky na studentské půjčky v rámci Erasmus eh, co se týče té otázky, vaše otázky, říct si ano, každý rok eh, navrhujeme realokaci prostředků, které si myslíme, že nebudou využity z Evropského investičního fondu pro tento návrh, takže toto už je plán a budeme takto postupovat. To ostatnie pytanie eh, już jest częściowo nieaktualne. Bo... Děkuji. Já, co se týče té otázky, tak v podstatě komise už teď na to odpověděla, minimálně částečně. Já ještě musím říci, že komise většinou jedná poměrně rychle, co se týče realokace mm, finančních prostředků, tak aby nedošlo k plýtvání. A ještě co se týče počtu studentů, ano, máte pravdu, paní předsedkyně, nejedná se pouze o vysokoškolské studenty, Eh, jsou tam, i, jsou tam jak mladí, tak i starší a dokonce i ten program se ještě rozšíří. Patří tam i učitelé, to bychom tam taky měli dodat. Těch skupin je více, to je očividné. Chtěl bych pouze upozornit na to, že počet studentů to bylo v našich podkladech. My to víme, že to nejsou pouze studenti, kteří se účastní tohoto programu Erasmus+. Dále, návrh pana Morgana, aby se ty věci zveřejňovaly dříve. To je velice dobrá připomínka zejména vzhledem k tomu, že máme velice málo času pročíst to všechno, připravit si své stanovisko, ale pak je tam najednou velká prodleva a čeká se na hlasování. Myslím si, že my jsme úplně v té nejobtížnější situaci. Bylo by dobré, pokud bychom měli tu lhůtu prodlouženou alespoň o dva týdny. A ještě se vyjádřím k tomu, co říkala Helga Triple. To je něco, co můžeme opakovat stále dokola. Stále říkáme, že u těch dvou programů není dostatečné čerpání a že ty programy by mohly být efektivnější, že zde máme mnoho žádostí, které byly vyhodnoceny pozitivně, ale nebylo pak možné je realizovat, protože na to nebyl dost peněz. Pokud porovnáváme své indikátory s indikátory ostatních programů, tak ta skutečně ta naše situace je velice špatná a to Eh, dvojím způsobem. Za prvé, už na začátku máme menší finanční objem prostředků a finanční ukazatel, který je zde 15 a 18 to je jeden z nejnižších ukazatelů ohledně provádění programu. A to je něco, co říkáme stále dokola. Ještě řeknu něco tak, aby nedošlo k nedorozumění. Komise se k našim návrhům staví pozitivně a vítá určité mm, nápravy. Ale není to dostatečné, protože uh, oni zkrátka nedělají dost. Vielen herzlichen Dank. No, děkuji. Ještě bych vám pouze připomněla, že 16. listopadu v poledne je konec lhuty pro překládání pozměňovacích návrhů a pak ještě bude dost času na schůzkách stínových zpravodajů eh, vyřešit ostatní věci, anebo třeba ještě nějak doladit ty různé návrhy. Děkuji a přeji vám mnoho úspěchu v budoucí práci. A teď už se rovnou můžeme podívat na další bod, na pořadu našeho jednání. Zřízení nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci budeme projednávat návrh stanoviska. Spravodajkou je Maria Teresa Jiménez Barba. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 14. listopadu ve 2 hodiny odpoledne. 22. ledna budeme hlasovat ve výboru pro kulturu, ale hlavní příslušný výbor je AFET a DEBE, kde se bude hlasovat 4. února. Hmm, protože to stanovisko je k jejich zprávě. A teď velice ráda dám slovo kolegyni Jiménez Barba, Prosím. Eh, paní předsedkyně, vážení kolegové. Toto stanovisko chce trošku prohloubit relevantnost kultury a vzdělávání eh, z hlediska politiky eh, sousedství a také v rozvojové politice EU. Jak víte, je tady 89,2 miliardy eur, které jsou naplánovány ve víceletém finančním rámci na tuto politiku. A konečně je to opravdu velmi eh, důležitý pilíř rychlá reakce vedle politiky sousedství a rozvojové politiky. Ehm, je tady také otázky, otázka legitimity této nové, ehm, tohoto nového aspektu a také otázka flexibility. Eh, myslím, že se projevilo, že ještě není všechno dostatečné. Otázka flexibility na rychlou reakci eh, na eh, naléhavé případy se ukazuje, že ještě není dostatečné. Proto je třeba nový přeskum zkoumat otázky byrokratických či legislativních překážek. V tom to hraje také svou úlohu Evropský parlament při formulování nového nástroje a jeho kontroly. Pokud jde o kulturu a vzdělávání Eh, tyto eh, cíle jsou tady relativně málo ambiciozní, jsou mm, relativně málo zastoupeny. A my bychom chtěli právě, aby také ve vnějších vztazích EU eh, figurovala vzdělávání a kultura jako velmi důležité aspekty ve velmi konkrétních iniciativách. V tuto chvíli tento finanční nástroj funguje zejména pro otázky mobility v rámci zejména programu Erasmus i mezi členy členskými zeměmi EU a dalšími zeměmi, třetími zeměmi. My chceme především zdůraznit otázku kultury, vzdělávání, otázku kreativních podniků, aby bylo možné eh, zvýšit tento sociální aspekt také z hlediska ekonomického. Za druhé, eh, Chceme zdůraznit úlohu inkluzivní, kvalitní eh, vzdělávání. Eh, to je nejlepší nástroj boje proti eh, chudobě. Právě nástroj vzdělávání je tak důležitý eh, ve společnostech. To je čtvrtý nejdůležitější cíl pro trvale udržitelný rozvoj. A za třetí, my tady chceme požadovat ambicioznější projekty právě pro kulturu a pro vzdělávání, aby alespoň 15 rozpočtu bylo věnováno právě na vzdělávání a kulturu. Vážení kolegové, eh, chceme zdůraznit důležitost kultury, vzdělávání ve vnějších vztazích a také v politice mezinárodní, mezinárodní politice rozvoje eh, chceme postupovat společně, abychom tyto věci dohodli, abychom apelovali na naše kolegy v AFETu a v DV. Já jsem vám plně k dispozici, abychom diskutovali o těchto návrzích a děkuji vám za pozornost. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, marie Děkuji. Marie-Therese, teďka dám slovo stínovým zpravodajům a začíná jako první slovo pan Zdrojevský. Eh, děkuji vám. Já myslím, že eh, bychom opravdu měli uvést, že eh, tento program za dva, tři měsíce by už přestala fungovat a proto je velmi důležité zajistit jeho provádění. Eh, naše úloha v našem výboru není úplně jednoduchá, eh, protože požadavek, abychom eh, zakpojili naše programy, například Evropa občanů, až do projektu Evropa 2030. Znamená přesunout určité prostředky z těchto projektů do jiných projektů. A jak naše kolegyně řekla, Eh, tady je v každém případě již skoro 90 eh, miliard. Musíme tedy dávat pozor, když navrhujeme zahrnutí určitých eh, programů, které jsou nedostatečně financovány, jak vidíme, použít to na jiné účely, protože toho by mohlo být zneužito. Eh, jak paní Jiménez řekla, ano, kultura a vzdělávání musí být eh, použity jako nástroje pro zlepšení eh, všech těchto aspektů, které jsou tak velmi důležité v politice sousedství a mezinárodní spolupráce. Pokud je o první dvě kritéria, geografická a tematická, mohli bychom přidat naše vlastní pozměňovací návrhy. A já bych rád upozornil, že tento třetí pilíř <clears throat> prakticky nikdy neobsahuje kulturní prvky. Eh, a teď je důležité vzít na vědomí toto. Za prvé, použití kultury a vzdělávání eh, toho všeho, co patří do naší pravomoci, by nemělo být na úkor již existujících programů. A za druhé, v našich pozměňovacích návrzích bychom měli zajistit, že Mezi nástroji politiky sousedství by právě měly vyčnívat vzdělávání a kultura. Vielen herzlichen Dank. Děkuji vám, Julie Watt. Děkuji. Děkuji, abych nejprve ráda poděkovala paní Barbare Jiménez za její dobrou zprávu a vynikající stanovisko. Myslím si, že ten text eh, ukazuje, jak je důležitá kultura a vzdělávání i pro cíle vnější politiky Evropské unie, pro spolupráci s ostatními zeměmi a také i pro rozvojovou politiku. Chtěla bych eh, ještě potrhnout několik bodů, které jsou pro mě a pro mou frakci velice důležité. Za prvé, důležitost podporovat mezikulturní dialog a kontakt mezi lidmi, eh, úlohu kultury pro eh, splnění cílů, rozvojových cílů tisíciletí. Mm, také tam musí být dobrý přístup ke vzdělávání, musí to být něco, co bude považováno za základní lidské právo. Nakonec bych ještě chtěla předložit pozměňovací návrh naší frakce, který říká, že by zde měl být určitý vzdělávací koridor pro děti a mladé v konfliktních oblastech. Také bych ještě chtěla předložit pozměňovací návrh, jak lépe zapojit občanskou společnost a jak je eh, podporovat aktéry civilní společnosti. Eh, pak tam jsou eh, věci, které, jinak jsou tam věci, které se týkají příliš přímo kompetencí našeho výboru, ale pak je tam jedna věc, která trošku mě mm, překvapuje. Je tam tendence propojovat cíle politiky rozvoje také se snahou řídit mm, příčiny migrace, migračních toků. Je tam snaha posílit eh, ekonomický rozvoj i dobré podmínky osob mm, toto může také přispět eh, k tomu k odstranění důvodu, proč lidé odcházejí ze zemí, ale určitě by tento nástroj neměl sloužit pouze k tomu a neměli bychom určitě toto všechno omezit, nebo neměli bychom omezit ty cíle rozvojové politiky a politiky spolupráce pouze na tento cíl. A já chci ještě říci, že jsem sama vystudovala na univerzitě přímo obor rozvojové politiky. A opravdu bych velice opatrně míchala eh, rozvoj a migraci dohromady. Děkuji. Vielen herzlichen Dank. Jill Evans, bitte. Děkuji. Jill Evans. Jill? Jill, prosím, děkuji paní předsedkyně. Dovolte mi poděkovat zpravodajce za návrh stanoviska. Myslím si, že zdůrazňuje přesně to, že zapotřebí uh, hovořit i o vzdělávání a kultuře v této oblasti. Mm, je zde tedy nástroj, kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci, bude také zde ještě rozpočtová linka. My um, rovněž sdílíme určité znepokojení ohledně role Evropského parlamentu v této věci. Pak jsou zde ještě otázky mezinárodního propojení Určitě je zapotřebí, abyste byli větší mezinárodní i kulturní propojení mezi zeměmi, aby to bylo úspěšné. Zásadní je dialog, abychom dosáhli eh, mírovějších vztahů a je důležité také posilovat kulturní a diplomatické vztahy nebo i tu kulturní diplomaci. A jak už to zaznělo, program Kreativní Evropa, Erasmus a další programy budou klíčové právě pro dosažení těchto cílů. Měli bychom si jako prioritu stanovit boj s eh, změnou klimatu, odolnost, eh, prevence, bezpečnost, eh, snaha o mír, vzdělávání. Toto všechno by měly být ty hlavní priority našeho úsilí. Myslím si, že v tom stanovisku ale již byly dobře vypíchnuty priority, takže v podstatě hovořím zcela v souladu s tím obsahem stanoviska. Děkuji, nyní Helga Triple. Děkuji, já navážu na to, co říkala kolegyně. Zdůrazňuji to, jak v zahraničních vztazích je také důležitá otázka kultury, vzdělávání a boje s změnou klimatu. Já vám řeknu jaký takový zážitek. Vrátila jsem se z Bali, kde byla konference spisovatelů, básníků, režisérů a také eh, aktivistů, kteří jsou v, eh, aktivní v oblasti eh, životního prostředí. Hovořilo se tam o tom pla, o plasto, odpadech z plastu, o tom, jak se navyšuje hladina oceánů, jak je to problém pro různé ostrovy. Pro mě ta konference byla nesmírně důležitá, protože se tam hovořilo o tom, co v, této, v, tom, v těchto problémech, jak mohou k tomu přispět třeba spisovatelé, Souviselo to třeba, s, i te, pak se tam také hovořilo i o těch, eh, o tom navyšování hladiny, o tom, jak využít, eh, nebo jak třeba mm, čistit vodu, jak eh, snižovat emise CO2 a jak vlastně k tomuto, k těmto ekologickým cílům by mohli nějakým způsobem přispět umělci, spisovatelé, Um, byly tam, byla to vlastně mezinárodní organizace, byly tam někdo z Myanmaru, z Jihoafrické republiky, byly tam lidé z USA, byly tam lidé z Bali, z Německa. Myslím si, že by třeba bylo dobré navázat eh, kontakt s organizátory, Mm, takové konference, protože to by třeba mohlo být součástí nějakých těchto programů. A myslím si, že potom, pokud bychom s nimi navázali kontakt, tak bychom pak zase dosáhli více jaksi do terénu. Ehm, toto byl takový příklad, ta konference z Bali, ale je mnoho dalších takových příkladů, takže zdůraznuju ještě nutnost spolupráce a dalšího propojování, vytváření vazeb. Děkuji, ještě se zeptám komise. Herr Grafen, bitte. Děkuji za slovo. Dobrý den. Já mám pouze pár slov. této zprávě, která byla nedávno zveřejněna. Souhlasíme s parlamentem, že potřebujeme navýšit flexibilitu, abychom dokázali maximalizovat dopad našich činností ve vnější činnosti EU Domníváme se, že zcela jistě musíme potrhnout význam vzdělávání a kultury. Navíc to jsou cíle, které jsou zcela jasně vytyčeny i v rámci rozvojových cílů tisíciletí, pardon, cílů udržitelného rozvoje. Lepší vzdělávání je naprostou eh, podmínkou mm, také se tam hovoří o tom, že 20% půjde na um, se jako rozvoj lidí, takže tam také mm, spadá i vzdělávání. Myslíme si, že co se týče vzdělávání a kultury, eh, to tady všechno vítáme, ale pak je tam možná jedna taková kontroverzní věc. Specif- je tam mnoho takových různých specifických cílů a otázka, stanovit si přesné cíle, například 15 na vzdělávání a kulturu. Pokud si stanovíme tento konkrétní cíl, tak to v podstatě jde proti tomu hlavnímu cíli efektivity. Navíc to nebere v úvahu to, že bychom spíše chtěli společné programy pro tento program. Takže my navrhujeme, aktivity a programy v různých progr- mm, partnerských zemích. Chceme to činit eh, společně s těmi eh, státy. A pokud tam bude nějaký restriktivní cíl, tak to by nakonec mohlo situaci zkomplikovat, jak spolupracovat eh, s ostatními. Podpora vzdělávání a kultury je také v přílohách. Je to jednak v té zeměpisné složce, tam je tento cíl. A pak je to i v té tematické složce, která doplňuje tu zeměpisnou složku. Takže nástroj eh, hovoří i o těchto oblastech. A pak ještě jste také hovořili o programu Kreativní u Evropa, který není explicitně zmíněn v tomto programu, ale je možné také využívat programy Kreativní Evropy mm, z tohoto nástroje ve spolupráci s partnerskými zeměmi v dalších částech světa. Děkuji za toto stanovisko a budeme s vámi rádi pokračovat na eh, dalším jednání ohledně tohoto nástroje. Děkuji, ano, já naprosto chápu, že vždycky máme strach eh, že mm, vyslékneme jednoho, mm, jeden projekt, abychom oblékli jiný projekt, jak říkáme ve Španělsku. Ano, je to prostě nástroj, který už financuje Erasmus. A my chceme, aby také mohlo firm financovat i kreativní Evropu, aby bylo možné podporovat e, tyto cíle, e, aby bylo možné e, širším způsobem <clears throat> prezentovat kulturu. To je, to je věc, kterou máme na mysli a o kterou usilujeme. Takže děkuji. <clears throat> Děkuji všem za jejich náměty, za jejich poznámky i, a jsem i nadále k dispozici. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Äh, nochmal Děkuji. Mm, ještě jednou lhůta, změnit návrhy 14. listopadu v 14 hodin hlasujeme kulturním ehm, výboru, takže přeji hodně eh, úspěchu ve spolu, vaší spolupráci a konstruktivní setkání. Bude to dobrý výsledek. Děkuji vám. A nyní tady máme host Eh, dorazil host k našemu příštímu bodu. Jsme trošičku rychlejší dnes, ale je dobře, že jste už tady. Přes dostáváme se k bodu 7 a já chci eh, nejprve pozdravit našeho hosta. Ja, ja, ja, nein, alles gut, alles gut. Ja, nein, das, äh, das ist immer so. So. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen jetzt zu... Vážení kolegové, teď se dostáváme k bodu 7 a to je um, Eh, studie, kterou si vyžádal výbor eh, Kult a Policy Department eh, na téma audiovizuje a Brexit, regulační prostředí, mm, prohlášení našeho experta Marka Koula z Institutu pro evropské mediální právo. Vzpomínáte si, že jsme v dubnu 2017 spustili tuto studii a Eh, vzpomínáme si jistě na ty eh, titulky a interní zprávy, že není eh, jasné řešení pro vztahy po Brexitu, jak, bude vypadat, jak budou vypadat konkrétní vztahy. To je pro sektor audiovize stále nejasné, nicméně je to velmi důležité, protože tolik je věcí je ve vzduchu, tak v této fázi se musíme zabývat různými scénáři budoucnosti. A je mi skutečně velkou ctí, že mohu přivítat profesora Marka Koula z Institutu pro evropského mediální právo Univerzity z Lucemburska, který Äh, který nám bude prezentovat různé scénáře, jak by mohly vypadat po Brexitu v sektoru audiovize. Pane profesore, máte slovo na 10 až 15 minut a pak budeme diskutovat. Děkuji vám, že jste přišel. Než přejdu do angličtiny, tak chci poděkovat paní eh, předsedkyně za možnost eh, prezentovat Mm, tuto studii. Jsem rád, že mm, jsme měli příležitost eh, prezentovat hlavní zjištění této studie. Za 10 minut je nemožné tedy prezentovat Um, celou studii, ale zdůraznil bych několik věcí. Je důležité vzít v úvahu, že máme dvě hlavní eh, dimenze, to je směrnice pro minimální služby a copyright, jak se je, do jaké míry jsou aplikovatelné na audiovizi, jakou to hraje roli. Chci vysvětlit, proč je tak důležité, proč je to relevantní. Hmm po Brexitu, protože to je velmi eh, specifická oblast a nevíme skutečně, kam se to bude ubírat. Chci eh, mluvit o potenciálních scénářích eh, v příštích měsících a pak budou možná, mm, bude prostor na otázky a odpovědi. Tedy proč je to tak důležité? I když je to, mm, jak si vyplývá ze zdravého rozumu, tak si musíme položit otázku, jak relevantní byl vývoj v EU v tomto sektoru. V posledních třech desetiletích se objevila řada nařízení a směrnic, které spolu souvisí, které představují celý rámec um, AVMS, tedy audiovizuální mediální služby. Bylo klíčové rozvíjet přeshraniční přístup při šíření obsahu bez evropského práva, bychom neměli ten trh tak, jak teď vypadá. Co druhé, proč je mm, Británie tak relevantní? To asi všichni víte. Ehm, Británie je nejenom kvantitativně důležitější pro poskytovatele společně s celou EU, ale co je zajímavé, že mnoho poskytovatelů v Británii se nutně nezaměřují na Británii, ale na jiné destinace v EU. A také i při kulturní diverzitě v celé EU členských zemích máme tedy evropský trh, který je jiný než severoafrický v audiovizi. A tady co je společného mezi Evropou a Británií, je, jsou mnohem vyšší než rozdíly. Proto je důležité, jaký typ Brexitu nakonec nastane, protože v závislosti na jeho tvrdosti to bude méně nebo více ovlivňovat tento sektor. E, nejprve chci ukázat tento slide, neděste se. Tady prezentuji na levo Eh, to je tedy co nejužší eh, vazba na EU a napravo nic v uvozovkách. Nic tedy neznamená nic, ale to vysvětlím za chvilku. Takže nejlepší by bylo pokračovat eh, tak, jak to je. Kdyby byla úzká vazba na EEA e například. Tady jsou jenom marginální rozdíly co se týče našeho sektoru. Mezitím eh, co to je být plným členem EU, a nebo jenom aplikovat zrcadlově legislativu. Sice je menší vliv na tvorbu těch zákonů, ale existují a platí. Probíhá také monitoring, který je podobný jako v EU ale je nepravděpodobné, že tento scénář nastane. To by byl takzvaný norský model. Pak je tady eh, z právního hlediska zajímavá otázka zase bez mm, politického, jaksi politické oblíbenosti a to, zda by Británie mohla být automaticky členem EEA, protože podepsala e, smlouvu o, o EEA po, jak v rámci eh, členství v EU po Brexitu. Obě strany ale tedy indikovaly, že nikoliv. Nikdo asi se ne, nezeptá, zda Británie je členem EEA, aniž by explicitně řekli, že si to přejí. Nicméně EEA by byla nejsnazší cesta, jak zachovat stávající spolupráci. Další typ je EFTA, kde není EE. E A, ale je tady Eh, zrušení volného obchodu plus bilaterální, dodatečné bilaterální dohody. To by bylo možné, to je švýcarský model. Ale zase Unie zase eh, neřekla, že by to chtěla do budoucna kopírovat tento model. Pak Eh, se dostáváme k možnostem od mm, celní unie až po obecné dohody o volném obchodu, ale pro audiovizuální sektor, jak řekli dobře, tak všechny tyto oblasti, které teď máme, které spadají pod tu směrnici VMS, nicméně ta realita v dohodách o volném obchodu, pokud ty analyzujete, tak nikdy ten sektor tam nebyl integrován. A když si je přečtete stručně, tak můžete Eh, tvrdit, že tam je kulturní výjimka, nikoli tedy eh, z právního hlediska, ale de facto jsou tyto sektory vyloučeny z dohody o volném obchodu a má to dobré důvody. Zase, kdyby existovala dohoda o volném obchodu, tak je nepravděpodobné, že by to pokrývalo celý audiovizuální sektor. Pokud tedy nebude nic, pokud nebude žádná dohoda, pokud nebudou žádná podrobná pravidla odsouhlasená, znamená to nic, ne, neznamená. Pravidla VTO budou platit i nadále a mm, Británie stále ratifikovala mnoho úmluv v Radě Evropy a mimo jiné s e, úmluvu o přeshraniční televizi. Jak víte, tak toto se zpracovávalo paralelně se směrnicí televize bez hranic, což je předchůdce VMST. Takže to by mohlo pokrýt nějaké mezery. Ale ne všechny členské státy EU to ratifikovaly a podepsaly, takže by tady byla jaksi eh, nesrovnalost ve stazích. A eh, stále je to přeshraniční televize. To je tedy stav, kdy to bylo na konci 90. let, protože nedošlo na adaptaci na audiovizuální média jak, v rámci, jako to je v AVMSD, zase z politických důvodů. Ale CTT tedy to plně nenahrazuje. GATS, to je zajímavé, v rámci VTO, tam jsou i mediální služby audiovizuální v principu, ale členské státy GATS se nezavázaly k žádným zvláštním um, otázkám ohledně sektoru. Pokud Ehm, členské státy v rámci GATS eh, spolu chovají, se k sobě chovají lépe, tak mohou, ale když nebudou v dném trhu, tak mohou pokračovat. Pokud by to eh, dělali, tak pak by to museli aplikovat obecně, což asi nebudou chtít. Co je důležité pro dvě oblasti AVMSD? Nejdůležitější je, že tato směrnice i tak, jak byla reformována předevčírem, že základní princip je země původu. Tento princip pomohl utvářet trh vysílání eh, poskytovatelů eh, audiovizuálních služeb, kteří si mohou zvolit svoji lokalitu a mohou vysílat v celé Evropě. Je tedy one-stop shop v regulačních otázkách. A to je velmi efektivní, funguje velmi dobře v posledních třech desítkách let. A někdy se říká, že to není plný princip země původu, protože jsou výjimky. Je pravda, jsou e, postupy, které jsou v té směrnici, ale jsou výjimečné a nepoškozují tento princip země původu. Takže ta umluva výjimka je otázka jenom několika výjimek kdo ale je země původu. To je zajímavé to definovat, kde je ta jurisdikce, protože e, pro mnoho poskytovatelů je to Británie vzhledem ke zřízení. Establishment. Je tady jedno kritérium v té směrnici, které je doplňkové, protože i když není zřízeno v rámci EU, tak pro ty poskytovatele, které používají satelit, no, mají uplink a šíří přes satelit, tak je možnost, aby eh, byli považováni také za mm, jurisdikci členského státu EU. Bychom, když spoléháme jenom na to sekundární kritérium poskytovat, tak to může být eh, riskantní, že není jasné, když nemáte adresu a centrálu a tak dále. Takže na to se můžeme také dívat po Brexitu, zda toto bude mít dopad nebo ne. Další věc jsou kvóty VMSD. Tady eh, můžete říkat, že spousta takzvaného evropského, evropských děl se produkuje v Británii. Je To jeden z nejdůležitějších míst produkce. Trhy jsou v Evropě. Otázka je, přestane to existovat? Ne. Protože v rámci AMES evropská díla jsou také díla partnerů, kteří jsou signatáři Rady Evropy, což je nyní status UK. Takže ty kvóty, práce, které mají původ v Británii, stále se budou počítat. Nicméně, v té směrnici je uh, povinnost reportingu, což už nebude platit po Brexitu, když nebude dohoda. Pak bude nutné hledat ekvivalent. Jak tedy zjistit, zda původ těch prací, toho těch děl je skutečně Británie, protože podle umluvy tam není povinnost podobná. A produkce, které, které je z vnějšku, jsou by, by označovány za britské a pak se počítaly. To je tedy otázka. A poslední oblast eh, je reforma Eh, to je velký eh, krok vpřed, to se týká hm, video sharing platform. Pokud eh, Británie nebude podobné věci implementovat po Brexitu, to nemusí, v závislosti na dohodě, pak by mohla být zajímavé pro VSP být mimo EU a cílit EU, tedy do Británie. Realita je, že legislativa tady byla trošičku předvídavá, protože je tady pravidlo jurisdikce, což není běžná země původu. Říká, i když nejste zřízeni v členské zemi EU, pokud mm, tam je nějaká při, eh, nějaké přidružené většina těchto platform to tak má, pak stačí tato vazba že jste padáte do jurisdikce jednoho z členského státu. Co to znamená v důsledku? Ty mm, sdílející platformy pravděpodobně budou implementovat pravidla, takže vůbec nebudou zohledňovat, zda jsou z Británie nebo z jiného členského státu. Budou považovat EU i mimo globální roli nových nástrojů, jakože plní e, doporučení ve směrnici ve způsobem, jako, že neřeknou, že toto je EU a toto není EU. To je tedy můj odhad. Něco podobného jsme byli svědky se, eh, se týče pravidel o eh, mm, eh, ochraně soukromí. Copyright. Copyright je složitější, protože tady je vysoká úroveň harmonizace na úrovni EU a často je tady omyl v tom, že EU v podstatě už udělala, co bylo odsouhlaseno v rámci e, své organizace pro duševní vlastnictví, ale není tomu tak. Harmonizační úroveň EU je mnohem vyšší, i když to původně vyplývá z těch mezinárodních dohod. A jeden důležitý důvod tady je, soudní dvůr vzal tyto směrnice a interpretoval je Mm, způsobem, který nezachází mimo text té původní směrnice. Pokud opustíte EU, tak už nebudete vázáni touto interpretací teoreticky. A pak se může stát, že když tuto chvíli máme podobný rámec v EU a v Británii, tak by se to mohlo začít do budoucna odlišovat. Nemyslím, že tady bude radikální změna toho, co bylo odsouhlaseno v minulosti, ale je to možné. Veškeré mezinárodní umluvy budou platit dál, ale um, úroveň ochrany eh, pro autory bude víceméně stejná. Pokud eh, bude něco pod tím, tak dohoda mm, volném obchodu bez specifických pravidel mm, řekl, že možnost šíření přes hranice se stejnou ochranu copyrightu je méně pravděpodobné, protože pokud chcete Eh, specificky upravit na stejné úrovni, jak je to prakticky nemožné. Například princip vyčerpání, man, eh, povinné kolektivní licence, nová pravidla přenositelnosti, klírence mm, práv, eh, sadka směrnice, další syročí díla. To pokud by bylo obtížné Eh, ve specifické dohodě. To je celý rámec, který by byl ohrožen po Brexitu. Takže co je hlavní tedy konstatování? Myslím si, že AVMS je atraktivnější, jak si být v jeho rámci než mimo. Takže je tendence, aby eh, poskytovatelé do toho mm, pod tím byli pokryti spíše, než aby eh, nebyli. Výhoda Eh, hm, moci vysílat po Evropě je atraktivní. A eh, proto je důležité, je důležité zajistit, aby byly i v jurisdikci EU. Nyní máme diskusi o rozšíření pravidel pro platformy, což je důležitá diskuse. Samozřejmě hm, Británie je důležitým přispěvatelem do této diskuse. Pokud Británie odejde tvrdým způsobem, tak by to nemělo ovlivnit ty diskuse, ale současně z hlediska EU ztráta Británie s, eh, mm, čistě z, tedy z pohledu základních práv, to je trh, kde je volný pohyb obsahu, informací, tak to by asi nebylo něco, čeho bychom si přáli dosáhnout. Takže pokud bude možnost se dohodnout na úzkém mm, kontinuitě zákonů, ehm, z EU, ale bez dohody by to bylo předmětem jednání ze strany Británie. Děkuji vám. Děkuji vám. E, toto nám ukázalo, kolik problémů máme v této specifické oblasti audiovizuálního sektoru, které e, vlastně vzniknou v důsledku Eh, výstupu Británie a jakékoliv otevřených otázek tady ještě je. I když je dohoda, když bude dohoda o eh, Brexit, neznamená to, že máme eh, tedy dohodu o budoucí spolupráci. Takže je tady spousta otevřených otázek, kde můžeme jenom spekulovat. A je důležité Eh, se podívat na různé scénáře, které by mohly být možné, jaké problémy tady souvisí s jednotlivými alternativami. Pan Stojevský, který eh, předsedá naší skupině pro Brexit, tak tomu bych chtěla teď dát slovo. Bardzo děkuji. Já... Děkuji vám. Již ve e, e, výboru pro Brexit jsem kladl otázku panu profesorovi na řadu témat. A e, děkuji za toto schnutí. No, vlastně to je takové stanovisko, které ukazuje takové varování. V případě, že se nenajde řešení v právním slova smyslu, budeme v určitém vaku, které bude velice škodlivé z hlediska jiných audiovizuálních služeb a také z hlediska respektování duševního vlastnictví. E, to je pro nás velmi důležité téma. Důležitou otázkou pro mě jsou vaše doporučení. Máme tady e, kanadský model, turecký model, norský model, švýcarský model. Mohlo byste nám velice stručně ukázat důsledky Eh, přijetí určitých modelů a které modely by byly nejoptimálnější. Eh, co bychom se měli pokusit vyjednat, aby to bylo co nejlepší z hlediska EU? Děkuji. Ano, eh, velmi rád. Aby se situace udržela komplexně, komparativně k tomu, co existuje teď, to by technicky také bylo i relativně e, udrženo. Já nehovořím o politických aspektech, ale o technických aspektech. To by bylo relativně snadné proto, že tady vlastně by to odpovídalo členství v EU a bylo by eh, možné to takto eh, eh, rozšířit na jednotlivé státy. Neříkám, že by tady vlastně, vlastně by to bylo trošku jako explicitní členství potřeby, nedošlo k stažení, ano. To je tedy pro náš sektor, nehovořím o jiných sektorech, ale pro náš sektor by to bylo velmi relevantní, protože Eh, všechny relevantní směrnice eh, mají eh, platnost EEA. Takže vlastně to je stejné, jako kdybyste zůstali členy EU. Pro budoucí vědnávání by to možná nebylo tak výhodné být mimo EU, ale alespoň by zůstala situace taková, jako je nyní. Udržela by se. Další možnost je říci, když už to nebude upravdu Eh, mm, členství EEA, bylo by to jako v členství v ESVO. Eh, to je vlastně v celé řadě oblastí a konkrétně v audiovizuální oblasti velmi úzká spolupráce. Můžeme se na to podívat a říct si, které bilaterální dohody <clears throat> bychom měli udržet, aby alespoň v tomto sektoru pokračovala podobná spolupráce, jakou máme nyní. To by také nebylo obtížné, když tedy ta dohoda bude a v té dohodě bude, že to, co bylo dosaženo až doteď, že toto aký bude udrženo, nebude zrušeno. Já myslím, že není důvod, proč by to UK nemělo chtít eh, udržet. Zkušenost se švýcarským modelem ale nebyla jednoduchá. Takže otázka je, je tady eh, opravdu zájem zvolit takový model Eh, nikoli v oblasti audiovizuální, ale v těch ostatních oblastech, eh, protože to by vlastně bylo takové členství ve dvou eh, různých vrstvách. Nejsem si tady tím úplně jistý. Ale bylo by to alespoň určité řešení, určitá dohoda v tržní spolupráci. Ano, další možnost. Jistě můžete, můžete dohodnout v jakékoliv oblasti volný trh, pokud chcete, ale když vezmeme příklad Japonska, tak to opravdu není eh, věc, kterou eh, by se No, dohodne se to za 6 měsíců, ale když se vezme celková perspektiva volného obchodu, tak eh, mm, nikoli pouze audiovizuální, tak Eh, můžeme říci, že tady může být zvláštní spolupráce mezi UK a EU, ale ten celkový přístup k oblasti volného obchodu, to by možná nebylo úplně to první zaměření, nebo abych to řekl jinak. Bylo by překvapivé, kdyby v takovém dohodu, kdyby v takové dohodě jsme se <clears throat> od, eh, vrátili o té možnosti vyloučit audiovizuální eh, oblast, protože to je mm, oblast kulturní. No, tady vidím určité problémy. A pokud jde o regulační eh, aspekty, tady možná by to bylo trošku těžší eh, v copyrightu, ale eh, bylo by možné tady vlastně převést směrnici o přenositelnosti, že vlastně zaplatíte Ehm, určité poplatky a ty se tady přenesou. To by bylo vlastně velmi hluboce integrovaný volný obchod, ale mám určité pochybnosti, že by bylo možné to aplikovat na všechny aspekty um, um, autorských práv. Herzlichen Dank, Helga Trüppel. Děkuji, není Helga Trüppel, děkuji. Ehm, pane Kohle, jsem ráda, že se opět vidíme. Eh, vzpamatuji si, že jsme spolu hovořili před pár lety právě na téma audiovizuální směrnice. Děkuji, že jste nás teď informoval, že jste začal takovým tím nejlepším scénářem EHS. Znamená to, že i když dojde k Brexitu, tak pokud tam bude taková smlouva, která je podobná jako smlouva s Norskem, tak zůstane Spojené království naším blízkým přítelem. Nebude to tak velká katastrofa, Eh, já bych byla stejně nejradši, kdyby se nakonec rozhodli, že zůstanou, ale samozřejmě nevíme, jak to dopadne. A myslím si, že jsme hovořili už s Julie Ward o tom. Já bych se ráda vrátila k několika vašim zjištěním. Pokud jsem to dobře pochopila, tak jste říkal, že do určité míry jste vedle té politické debaty, také ekonomická debata, jsou zde ekonomické zájmy i e, ekonomické zájmy kulturního odvětví, jsou zde mediální firmy, různé e, digitální platformy, online platformy, které by chtěly zůstat v tomto regulatorním rámci, protože jim z toho plyne mnoho mm, výhod. Říkal jste, že u autorského práva to není tak složité, ale v některých jiných e, věcech, některých jiných pravidel, politických pravidel, tam vlastně oni opravdu tedy mají zájem, aby z toho rámce neodešli. Takže tam bude takový, je to vlastně taková dvojitá vrstva. První eh, je to, na ta politická úroveň mm, všechno, co plyne z Evropské unie, je hloupé a my to nechceme, ale na druhé straně je ta ekonomika, rozvoj trhu a týká se to těch digitálních platform, které mají zájem. Mm, také jste třeba říkali i, že třeba v té oblasti odpovědnosti eh, online platform je snaha v rámci digitálního jednotného trhu mít nějaká pravidla, Myslím si, že je to zajímavé, to, co říkáte. Na té politické úrovni dochází k mnoha diskusím a k různým otřesům, ale vypadá to, že ty ekonomické zájmy kulturního odvětví a kreativního odvětví jsou e, jiné, že oni chtějí zůstat v určitém tomto rámci, v tomto regulačním rámci, protože z toho e, mají na tom zájem, mají z toho výhody. Pochopila jsem to dobře, že vlastně oni, eh, že to kulturní odvětví a kreativní odvětví má spíše zájem zůstat a nebo neodcházet tak rychle? No, tak je to do určité míry spekulace, ale já si myslím, že třeba u vysílacích společností je to tak. Já vám řeknu, jak vypadá realita. Podívejme se třeba na vypořádání nebo metodiku udílení vypořádání práv. Často se hovořilo, že směrnice televize bez hranic by se měla nahradit směrnicí k eh, SATCAP. A to znamená, pokud jste v jedné zemi, můžete vysílat i do jiné zemi, to je ale pouze jedna část. Pokud tam není ta dohoda o vypořádání práv, tak to vůbec nemůžete dělat. Takže ty SATCAP, tam, tam se to týká určitých technologií, ale pokud eh, jste vysílací společnost, tak chcete mm, znát bezpečné podmínky, chcete znát, jaká je ta regulace, eh, pokud chcete vysílat i do jiných eh, zemí, tak pak si myslím, že právě třeba pro ty vysílací společnosti je to všechno mnohem zajímavější, nebo je mnohem zajímavější zůstat uvnitř toho systému, než z něho odejít. Ale pak třeba Eh, je ta myšlenka, nebo pak je tam třeba zase na druhé straně ta povinnost plnit určité kvóty, ale pokud se podíváte na vysílací společnosti, tak to vypadá, že oni ty kvóty plní, protože tam je dostatek obsahu eh, k tomu, aby ty vysílací společnosti měly sami zájem plnit eh, ty kvóty. Možná to neplatí pro některé soukromé vysílací společnosti, ale ty tradiční vysílací společnosti a tradiční online platformy ty mají spíše zájem zůstat v tom systému. U těch eh, eh, dalších, tam je to zase otázka spekulace. Mm, ty subjekty se začaly, nebo ty začaly plnit podmínky, ta audiovizuální směrnice nejsou s tím spokojené, takže pro ně je to možná zajímavější odejít z toho systému. Ale pokud tam bude jurisdikce, nebo taková, že zůstaneme připojeni pokud se řekne, že budeme stejně spadat do jurisdikce člen Evropské unie, tak možná eh, je pro tu firmu bezpečnější, aby dodržovala tu legislativu. A i kdybychom se rozhodli, že zde budou dva různé modely, tak bude to pro někoho tak zajímavé. pokud se bude muset zjišťovat třeba ta geolokace adresy, zda je to někdo z EU či nikoli. To znamená, Evropská unie bude nakonec považována za oblast, kde panuje právo a kde mm, všechny vlastně platí stejné podmínky. Ale pokud k tomu nedojde, pokud všechny ty platformy, které sdílejí videa, eh, jak si odejdou z toho systému a nebudou mít eh, žádný Mm, žádné propojení. Já vůbec ani si to nedokážu představit, jak by to mohlo být, protože už teď je to všechno tak velice propojené, že se zkrátka nedokážu jen tak zbalit kufry a odejít. Děkuji. Paní Belt, prosím. Eh, Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem přišla trochu později, omlouvám se, ale přečetla jsem si dokument. To znamená, v roce 2017 Independent eh, mm, hovořil o tom, jak to bude katastrofální eh, pro audiovizuální průmysl v Spojeném království. Ale teď se ukazuje, že to nevypadá tak katastrofálně. Eh, to znamená, že filmy stále budou brány v úvahu kvóty evropských děl. Pokud se soustředíme na právní otázky, účast UK na různých programech, jako například Kreativní Evropa, to o tom se nehovoří. Jakožto Eh, Francouzska. Nechci samozřejmě eh, lobovat za financování britských děl, ale chci jen eh, říci, že tady například jsou takové filmy jako Králova řeč, což byla světová, byl světový úspěch a ten dostal takové financování. Pak, jestliže se financují tak zvláštní země, jako je Kosovo, myslím, že by bylo smutné, kdyby Británie byla vyloučena z tohoto financování. Můžete se k tomu prosím vyjádřit? Um, so the, the, the question of the... Tak eh, otázka eh, kreativních programů, to není eh, v tématech zprávy, protože my jsme se dívali na právní rámec, ale jak jsem řekl úvodem, ano, proč je to tak relevantní? Eh, nemůžeme eh, opomenout faktor, že Spojené království jakožto produkční trh je opravdu zásadní. A otázka zní, má EU zájem eh, odříznout vazby? Určitě ne, jak jsem řekl už úvodem. Já věřím, že tady ten obsah, který je produkován, máme zájem šířit i v EU. To je opravdu důležitý argument, takže volný pohyb informací, to je za rámec um, vytvoření směrnice, která vytváří společný trh. Prostě společná výměna informací, to je pro mě eh, výchozí bod a můžeme říct, čím více eh, tady budeme mít do budoucna také vstupu ze Spojeného království, tím lépe. Není to rozhodně jednosměrné. Eh, tak by to mohlo být i s budoucí účastí na eh, programech financování, když EU umožní eh, podávat žádosti z, EU, z UK, tak by to vlastně byla jenom otázka, jak to stanovit regulačně. Ano, já bych řekl, že na obou stranách je zájem udržet úzké vazby. Ztratit Spojené království, to prostě není možnost ano, kreativní průmysl se neodstěhuje z Londýna na kontinentální Evropu. Bylo by eh, chybou myslet si, že to může být nahraženo jenom produkcí z kontinentu. Eh, úmluva je tady velice důležitá. Mám na mysli eh, televize bez hranic, úmluva eh, Rady Evropy. To umožní zachovat eh, vazby, úzké vazby, a to i přesto, že by nedošlo k dohodě o Brexitu. A, otázka, ať, ať tedy ta, ta britská produkce bude mít přístup, ať už je nebo není financována z EU. Ja, vielen herzlichen Dank. Jetzt hatte... Děkuji. Nyní já sama mám dvě otázky a pak ještě Helga. Mm, vy jste správně řekli, že ve všech mezinárodních dohodách o obchodu jako kulturní výbor jsme vždy na to kladli důraz. Audiovizuální sektor je výjimut. Nyní, eh, kdyby došlo k tomu nejhoršímu a kdybychom skutečně měli klasickou dohodu o volném obchodu s Británií, bychom o tom jednali, bylo by z našeho hlediska eh, bylo to přerušení nebo změna našeho dosavadního postoje, vlastně výjmout audiovizuální sektor z dohody o volném obchodu. Pokud bychom to udělali, bylo by to, eh, nebylo by to otevření pandořiny skřínky, protože pak bychom u dalších dohod o volném obchodu, které budeme diskutovat, třeba E, zase by mohla být dohoda o obchodu s, s USA znovu jednou, anebo ne, e, tak, nebo ne, teď to nevidím, ale není to vyloučeno, pak bychom těžko e, mohli argumentovat do budoucna mm, u budoucích dohod, že v Británie to mm, jde a jinde ne, nebo jinde to zůstane mimo. To z argumentačních důvodů by to bylo obtížné a byl by to změna toho, co jsme do posud vždy tvrdili a myslím, jak jsme argumentovali také správně. A další, nebo druhá nejlepší možnost by byla členství v EMR. Samozřejmě, pak bychom neměli spousta problémů, protože eh, to evropské právo by platilo i v Británii, včetně té směrnice VMS. Pokud by eh, nějaké, eh, nedošlo na další eh, formy dohod, o kterých jste, které jste uváděl, věříte, že Británie by aplikovala pravidla nové směrnice VMS, buď tedy s, s nějakým státním, vnitrostátním zákonem, a nebo by podniky řekly sami, že to udělají přesto, protože trh je tak důležitý? Bylo by nějaký cherry picking? Že by si vybrali z toho, co by se jim líbilo? co je nutné pro přístup na trh, ale všechno ostatní, co se nám tak nelíbí, tak to vynecháme. To by byla druhá možnost. A třetí možnost – Mm, že by to vůbec neaplikovali a řekli, že to, je to vůbec nezajímá a jaké by to mělo dopady na trh. Tak velice stručně v Němčině. První otázka to by byl, byl velmi zvláštní odklon od minulosti, ale možná by tady byl jeden důvod, proč by se dalo argumentovat, že to je jednorázový postup. Ehm, jinak než u ehm, jiných oblastí jde o oddělené trhy, pak by byla otázka, jak bychom přistupovali. Nemohli bychom začít s audiovizuálním sektorem, ale možná svobodou pohybu osob nebo některých eh, typů zboží. Když bychom ale měli jiný případ, když bychom vycházeli z úplného vnitřního trhu a jeho jednoty, eh, pak by to byl také precedent. Pak bychom mohli argumentovat a mohli říci, že všude tam, kde eh, ty trhy nejsou spojeny nebo odděleny tím vystoupením, pak by mělo smysl tam mít kapitolu, která by tam běžně nebyla. Aniž bychom u jiný, jiných jednání, třeba s Jižní Afrikou, kdybychom měli dohodu o volném obchodu, tak automatická myšlenka by byla také na audiovizuální sektor. Takže to by mohl být argument. Pak otázka, proč tedy to doposud bylo vyňato. To je samozřejmě důležité. Jsou k tomu dobré důvody, proč audiovizuální sektor nelze být považován za stejný jako běžné zboží. Ta pravidla této dohodě o volném obchodu jsou horizontální, tedy přes různé sektory. Pak by to mohlo dávat smysl, bychom mohli říct, že prostě tento oblast je tak zvláštní, že k tomu nemůžeme prostě přistupovat stejně. Ehm, britský eh, případ je ovšem jedinečný. Výhoda myslím, průmysl má velký zájem na to, aby zákon o komunikacích, tak jak existuje, tak aby existoval do budoucna. Ne, že by tedy s odvrácením se z EU všechno, co bylo posud vypracováno, tak všeho, všeho se vzdají. Ne, viděl bych to jako bezpodmínečné, by bylo atraktivní, aby všechny okamžitě vyškrtnout všechna e, pravidla týkající se klamit. Ale otázka je to k tomu novému, co nového budou přebírat. Průmysl má zájem na tom, aby pravidla byla stejná, když to jde v ruku v ruce se s možností vstupovat na trh. Když je ale dohoda, když by byl do, výstup, vystoupení bez dohodu, pak Británie může říct si, dobře, tak to je Dobré, to, to si převezmeme. Ale nebude automaticky aplikovat princip země původu. Takže poskytovatele by neměli eh, nevýhodu vyřizovat se závazkům z té směrnice. Pokud bychom řekli, uděláme bilaterální dohodu jenom k tomuto, pokud eh, plně aplikujeme AVMD, pak Mm, rozšíříme také zemi původu. Pak by to bylo zajímavé, pokud ne, tak bych si, pak by tedy si mohl představit ten cherry picking, že bychom řekli, ano, doposud nedotčení poskytovatele, tak ty mm, vypustíme. Mm, v Anglii probíhají diskuse, jak se platformy vůbec regulují a to eh, daleko přesahuje AMDS. No bychom mohli říci, že přebereme tomu 50% předpisů o produktovém placementu, to by asi nešlo. Takže pokud bychom to přizpůsobili, pak bychom hledali takovou linii. Proč? Protože mm, hodně poskytovatelů bez ohledu na to, zda zůstane v Británii nebo odejde, tak ve svém mateřském podniku by měli nabídky do různých destinací a ty už by se upravovaly pro lokální trh. Ale byly by tam nějaká si nadřazená pravidla, mělo by málo smyslu, eh, aby si podnik řekl, mám výhodu tady na britském trhu dát trošku více reklamy a tady ne, protože program zábavy je takový, že právě eh, přerušení na reklamu se pláne, tak bych neviděl nutně výhodu. Takže si myslím, že atraktivita je vysoká, když jde když je proti nabídka, eh, budete i nadále na trhu, pak ano. Jinak, co se týče mm, broadcasting on demand, tak ano, a u těch nových pravidel si nejsem jistá. Děkuji vám a teď ještě Helga Trup. Äh, danke, Petra. Ich wollte noch mal bei dem letzten, was Sie jetzt gesagt haben. No, děkuji. Petra. já se vyjádřím pouze k tomu, co zaznělo naposled že tedy ve Spojeném království také probíhá diskuse o platformách na sdílení videí, takže můžeš to, může, mohl by náš kolega říci něco podrobnějšího o této věci, že to vypadá, že třeba v Itálii je ta situace úplně jiná. A pak mám ještě další dotaz. Není to tak, že ve veřejné sféře se objevují takové dohady, že existuje nějaký dokument nebo mm, jakýsi do, právní dokument o Brexitu, který snad už byl dohodnut, ale eh, nevíme, kdy to bude zveřejněno. Je to pravda? Dobře, já začnu tou druhou otázkou. Kdybych eh, věděl, že už existuje nějaká dohoda o Brexitu, tak bych tady určitě teď neseděl. Ujišťuji vás, že nevím více než vy. Já vám jenom řeknu takovou perličku. Mám sebou raději všude teď polský pas. No, to je pouze vtip. A opravdu nevím žádné podrobnosti více o tom vyjednávání více než vy. Ale myslím si, že za zavřenými dveřmi mm, se dělají nějaká, e, probíhají nějaká jednání. Ale je to takové spíše znepokojivé, protože nikdo vlastně neví, jak ta jednání probíhají, je to za zavřenými dveřmi. Já sám mm, hovořím s mnoha lidmi z eh, tohoto odvětví, z kultury, a oni si připravují plány B, ale i ta příprava těch plánů je nákladná, musí také brát v úvahu lidské zdroje a čím Eh, se blížíme tomu datu odchodu, tím je dražší, tím, tím ty náklady jsou vyšší a vyšší. Takže zcela určitě by bylo lepší, kdyby ta situace byla transparentní, kdybychom viděli, jak to probíhá, jak kam se to ubírá. Ale toto je skutečně pouze můj osobní mm, názor. Možná bych ještě mohl říci k té vaší první otázce. Neprobíhá žádná otázka ohledně regulací platform na sdílení videí ale eh, Carnegieho Trust ehm, mm, připravil nějakou studii, takže ta diskuse neprobíhá eh, na té mm, vyšší úrovni, ale spíše v té sféře samotné, v tom odvětví samotném. Neměli bychom zapomínat na to, že před pár lety se objevila poměrně taková obecná myšlenka, která byla obecně přijata. To znamená, že na internetu by měla být zakázána pornografie a teď vlastně to chceme i rozšířit, aby to vlastně bylo v regulaci Evropské unii. Mm, takže se hovoří e, třeba i o té regulaci v rámci VSP, platform na sdílení videí. Děkuji, nyní Julie Warden ještě. Děkuji. Eh, já jsem se hlásila, ale asi jste si mě nevšimli. Takže já jsem Britka a myslím, že musíme bojovat za hlas Britů, který učinili. Tato schůze je velice důležitá, je o nesmírně důležitém odvětví, ne se pro Spojené království, ale pro celou Evropu. A je to důležité třeba i pro všechny nové mladé umělce, Mm, já zastupuji Manchester, kde máme právě velice silné toto odvětví. Zastupuji severovýchodní Anglii. E, nejhorší je, že ti lidé, kteří lhali před Brexitem, kteří měli ty lživé přísliby, ty tady dnes nejsou a stále lžou. Tak jsem velice ráda, že mezi nás přišel odborník, který e, sám Ehm, učinil tento výzkum a přednáší nám zde o výsledcích toho průzkumu a ukazuje se, že vlastně po tom Brexitu nebudeme vůbec ani na té úrovni, jako jsme teď, že nezůstaneme na té úrovni. Ehm, samozřejmě, že všichni ehm, se staráme o to, jak to bude. Je zde mnoho poslanců, kteří na tom úzce, kteří na tom tvrdě pracují, ale je tedy bohužel um, ostudou, že ti lidé, kteří se zap, zapříčinili ten Brexit, tak ti tady nesedí. Chtěla bych se ještě zeptat, eh, trošku jste hovořil o základních právech, mohl byste to trošku hmm, dovysvětlit? Teresa eh, Mayová říkala, že Spojené království zůstane pod jurisdikcí listiny základních práv a myslím si, že Britové nechápou úplně, jaké to bude mít dopady. Vy jste o tom hovořil, možná by pro nás bylo zajímavé slyšet podrobnosti, jak to bude s těmi základními právy a jak to může mít, jaký to může mít dopad na odvětví um, kultury, eh, nebo i třeba na um, publikum, na posluchače, to jsou vlastně všichni lidé. Jaký to bude mít dopad na obyčejného člověka? Hovoříme o dopadu na umělce, na organizátory platform, na um, subjekty odvětví. Minimálně jste bude najednou problém se spoluprací, protože zatím jsme zvyklí uvažovat celoevropsky. A pokud eh, chcete mít vliv, tak musíte být jste v Evropě, musíte tady sedět za stolem a musíte být někdo jako já nebo Čel, kteří budou bojovat za Spojené království a za toto odvětví, vlastně za to odvětví v celé Evropě. Takže si myslím, že ta listina základních práv eh, má velké dopady a zajímá mě, co si tedy myslíte o tom, že by mohlo dojít ke změně. Děkuji já nebudu hovořit tak nějak obecně o tom, jaký to bude mít dopad na lidská práva, ale vysvětlím to, co jsem říkal, jak jsem to myslel. Rada Evropy vytvořila regulaci, eh, která hovořila o tom, že pokud bude více obsahu, tak ten obsah bude rozmanitější, to znamená, bude zde větší pluralita. A článek 10 mluvy Rady Evropy hovoří o tom, že musíme mít e, možnost vyjádření, smysluplného vyjádření, a to znamená, že nesmíte být omezeni pouze na to, co vysílají e, stanice pouze ve vaší zemi. Musíte být možnost e, třeba šířit obsah i v jiných zemích. Já si myslím, že to není pouze otázka trhu nebo mm, ekonomiky. Jde právě také o to, že budete mít přístup k jiným informacím, takže to souvisí se základními právy. Ještě bych chtěl potrhnout otázku toho, že i Evropská unie má přece zájem, aby Spojené království zůstalo. Pro Evropskou unii je dobré, abyste, byl další, abyste byla další země, jejíž obsah mohou využívat zase jiné členské země. Takže i pro Evropskou unii je zde motivace. Pokud eh, může zůstat Spojené království blízko, tak eh, ať, ať eh, to tak je. Mm, možná se tedy v budoucnosti budeme používat pouze nějaké ty úmluvy. Mm, možná třeba Spojené království odejde z té úmluvy. To já teď nechci o tom tak hovořit, ale chci říci, že ta spolupráce zkrátka nemá pouze aspekt ekonomický, ale je tam, ten, i, tam i ten aspekt základních práv. Takže to všechno nás vede k tomu, aby byla s, um, pokračující spolupráce. Mm, ta otázka televize bez hranic to vlastně se trošku už opomíjí, protože Spojené království se připojilo k té směrnici AVSMS, ale možná se zase k tomu vrátíme, protože tam členské státy mají eh, povinnost umožnit eh, vysílání jiných zemí. Mm, takže ta krácená verze zní. E, nemyslete si, že ty, eko, že ty smlouvy jsou mm, motivovány pouze ekonomicky. Je tam i e, aspekt lidských práv. E, děkuji vám. Děkuji za prezentaci i za velice zajímavou diskusi, kterou samozřejmě dnes nemůžeme ukončit. Budeme o tom diskutovat ještě dále o tom, jak se bude tato situace dále vyvíjet. Určitě budeme na tomto tématu ještě hodně pracovat, abychom viděli, která, které řešení bude to nejlepší. A jistě u nás to možná bude trošku méně obtížné, než eh, přesvědčit také Spojené království, aby vybrali to nejlepší řešení, které by bylo nejlepší i pro ně. No jistě, bude těžké eh, rozhodnout racionálně, ale budeme sledovat situaci. Vaše studie je pro nás velmi zajímavá a je to velmi dobrý základ práce pro eh, další úvahy o výhodách či nevýhodách jednotlivých variant. Budeme muset eh, u každé varianty zvažovat pro a proti. Děkuji za prezentaci, děkuji, že jste vnesl trochu světla do celé té situace. Není to ještě světlo na konci tunelu, ale přece jen už je to trošku jasnější. Ještě jednou děkuji. A opět vás rádi pozveme k diskusi na těchto otázkách a i jiných otázkách. So, liebe Kolleginnen und Vážení eh, kolegové, teď se dostáváme k bodu 8 našeho eh, programu Inkluze a solidarita. To jsou dvě eh, nerozlučná témata, dvě hodnoty, které se doplňují, eh, jsou důležité eh, nejen pro ty, kdo, v této, kdo, kdo tyto hodnoty potřebují, ale pro celou společnost. <clears throat> Jde o to mít možnost se zúčastnit. Jde o to, aby člověk nebyl vyloučen ze společnosti, aby byl do ní naopak začleněn. To jsou velké výzvy pro celou Evropu. Aby eh, E, například všichni migranti, všichni uprchlíky před válkou mohli být začleněni. To je velká výzva. A my dokážeme na to reagovat, pakliže všechny státy budou spolupracovat ruku v ruce, budou spolupracovat s občanskou společností, se všemi aktivními občany, e, kteří usilují o e, takovou začleněnou společnost. Máme dnes zástupce projektu Eh, který je součástí eh, programu Erasmus, a je to podpora individuálních kompetencí. Vyslechneme dnes prezentaci o jednom projektu, eh, kterou rozvinuli žáci z různých míst původu Chci poděkovat organizátorům této iniciativy, všechny je nemůžeme vyjmenovat, ale alespoň ty hlavní, hlavní vyjmenuju Pierre Karolagy z Francie, paní Suzana Kristofanilo z Centra pro vzdělávání dospělých v Padově v Itálii a paní Teresa Karaskal z Federace pro vzdělávání dospělých z Valadolidu ve Španělsku. Doufám, že jsem správně vyslovila jejich jména. A pak je tady ještě paní Salons. Z střední školy v Německu, která je hlavní koordinátorkou projektu. Děkuji vám, děkuji, že jste dnes mezi námi. Paní Sajons má slovo, prosím, můžete nám prezentovat svůj projekt Máte k tomu 10 minut a pak nám zbyde ještě trochu času na diskusi. Prosím. Ehm, paní Kameverevet, vážení poslanci, dovolte, abych se představila. Jmenuji se Helena Sajons a jsem vedoucí rady eh, ve škole Olching v Německu a zastupuji německý tým evropského projektu Boosting Individual Competences – Eh, tedy podpora individuálních kompetencí, který koordinujeme. Je tady paní Suzana Cristofanello, eh, která zastupuje italský tým, Teresa Carascal zastupuje španělský tým a Pierre Carolaggi eh, zastupuje francouzský tým. Naše instituce mm, není, nejsou příliš velké, ale možná o to je důležitější, co děláme, právě protože nejsme velkou organizací. Jménem nás všech, jménem partnerů i studujících, kteří jsou zde zastoupeni, chci poděkovat, že nám dáváte možnost předložit krátkou zprávu našeho strategického partnerského projektu Erasmus. Tento eh, projev k partnerství eh, přináší čtyři zkušenosti ze vzdělávacích center, eh, kde jde o integraci a inkluzi. Od začátku naší společné práce jsme rozhodli, že budeme analyzovat potřeby osob, pro které je těžké být součástí společnosti. My všichni máme již celkem hodně zkušeností eh, v práci s osobami s mm, nízkým stupněm vzdělání nebo dokonce eh, s negramotnými. A víme, že pro ně je to mnohem obtížnější pustit se do učení, než je to pro děti. A my tedy především jsme se snažili odpovědět na tyto otázky. Kdo jsou ty osoby, které potřebují pomoc pro úspěšnou integraci a inkluzi. Jaký je jejich profil? Jaké jsou jejich základní potřeby? Jaké nástroje můžeme poskytnout, abychom usnadnili jejich integraci? Výzkum, který eh, jsme provedli, nás vede k těmto závěrům. Osoby, které potřebují pomoc v sociální integraci jsou občané ze všech kontinentů, protože v našich školách máme eh, občany eh, ze všech eh, zemí, včetně občanů z našeho města. To i mezi nimi nacházíme negramotné, není to výjimkou. Eh, ti negramotní buď příliš brzy odešli do, ze školy, nebo do školy nikdy nechodili. Teď mám na mysli především uprchlíky, kteří většinou nemají vůbec žádné vzdělání. Jsou to osoby s handicapem, což jim bránilo pravidelně docházet do školy. Jsou to osoby eh, s omezenými schopnostmi vzdělávání, s omezenými eh, schopnostmi učit se, tedy s omezenými kognitivními schopnostmi, což je velice demoralizující. Základní potřeby, které jsme sepsali, to je celkem jednoduché. Mít domov, mít rodinu, mít práci, být schopen přežít, mít dostatek tedy eh, prostředků pro to a mít eh, zdravotní péči. My jsme tedy koncipovali takový obecný nástroj, který je možné aplikovat všude. V našich nadnárodních setkáních jsme velmi intenzivně diskutovali, jaký nástroj chceme eh, nabídnout těmto eh, osobám, aby se mohli sociálně začlenit. Bylo to celkem jasné, mm, že potřebujeme mít eh, nástroj, který bude snadno použitelný a je tady také eh, úsilí soustředěné na celoevropské eh, použití. A eh, my jsme v našem projektu právě studovali, co je smysluplné a co je použitelné. Nazvali jsme to DRESFI, to je Definition of Relevant Educational Steps to Facilitate Inclusion. DRESFI. Vypracovali jsme a otestovali jsme různé nástroje. Po posouzení každého z nich jsme eh, schválili eh, návrh, který eh, připravili naši francouzští partneři. A pak jsme se rozhodli, že to otestujeme ve všech našich institucích. A během toho testování jsme na těch nadnárodních eh, setkáních eh, navrhovali určité úpravy, určité změny. A mm, já, zaslali jsme to také komisi, doufám, že to máte. Co je to hlavní z našeho z naší zkušenosti? Především to hlavní je respekt cítit eh, plnou důvěru, že je možné uspět eh, ve snahách o integraci a inkluzi. Především se to opírá o respekt. Respekt znamená eh, naslouchat, naslouchat s dobrou vůlejí. naslouchat bez předsudků, bez odsudků. A tak jsme vytvořili dresfy právě v duchu těchto našich přesvědčení. Eh, praktické aspekty DRESFy. Eh, po první části, která se soustředila na diagnózu, eh, na osobní profesní posouzení, jsme vytvořili řadu nástrojů, například pro posouzení úrovně jazykových znalostí, dalších dovedností a na základě toho jsme vytvořili takové portfolio. Práce s migranty a s negramotnými eh, ukazuje zcela jasně, že eh, mluvené či psané slovo není pro ně srozumitelné, proto jsme potřebovali vytvořit dodatečné nástroje. Vytvořili nebo použili jsme Um, autora komiks, amatéra, který vytvořil celou sérii obrázků, které uh, ukázaly různé uh, možnosti uh, profesní, různá povolání. A ukázalo se, že to bylo velmi dobré řešení, protože takové obrázky, které vidíte také na našich webových stránkách, jsou velice užitečné pro výuku nejrůznějších eh, témat. A tady jako závěrem mohu říci, že eh, DRESFI je právě toto. Je to nástroj pro eh, relevantní vzdělávací kroky, které usnadní inkluzi. Máme v našem projektu celou řadu aktivit a jedna z těchto aktivit byla velice, velice zajímavá, protože umožnila setkání mnohých a to bylo vytvoření eh, šátku Solidarity. Máme ho tady sebou, nevím, kde teď je. Eh, nakonec to třeba tady předvedeme. A eh, než o tom budu hovořit, chtěla bych zdůraznit, že Didaktické, didaktický materiál, eh, zdroje výuky i her, to také bylo vytvořeno během eh, těch celých let, kdy se uplatňoval projekt. To všechno můžete uvidět na eh, našem Eh, na našich webových stránkách a všecko je zdarma k použití. Naši španělští partneři měli prostě takovou eh, myšlenku zázračného šátku. Eh, během prvního nadnárodního setkání jsme se všichni, všichni dohodli, že budeme plést bloky 20x20 cm, abychom konečně vytvořili dvoumetrovou uh, látku tkaninu. A eh, my jsme tedy vynaložili prostředky z našeho projektu, abychom pořídili jehlice, pletaci jehlice. A když se podíváte na obrázek, tak tady na prvním obrázku vidíte, eh, kolik jsme měli k dispozici v různých zemích. A zorganizovali jsme workshop, abychom vytvořili tyto čtverečky pro ten eh, šátek a také jsme chtěli, aby to bylo nástrojem boje proti rasismu a netolerantnosti. Byli jsme velice na pěti, co, jak to bude vlastně všechno vypadat, až se to dá dohromady. A hned jsme Eh, poznali, že jsme opravdu trefili do, červené, do černého v našem terči, eh, protože jsme vytvořili opravdu takový vzor, barevný vzor, který je symbolem eh, rozmanitosti. Společně jsme vytvořili nejdříve 2 metry, pak jsme dosáhli až 8 metrů. Eh, také jsme se rozhodli, že budeme dál pokračovat, eh, že to bude naše kampaň proti rasismu a proti netoleranci. Zhruba uprostřed roku 2017 už měl šál 16 eh, metrů takže měli jsme na tom i různá poselství, jako například v Evropě nesmí být rasismus, společně pro lepší svět, vzdělávání pro všechny, společné vzdělávání, vzdělávat se od sebe navzájem. V červenci 2017 jsme už měli, eh, ano, bylo to stále ještě v částech, a my jsme nakonec dokončili 18 eh, metrů, 18,7 metrů eh, dlouhý, dlouhý šál. Je tam zhruba 280 čtverečků. Je to tedy šál, šátek, šál solidarity. Je to symbol rozmanitosti v Evropě. Je to symbol um, velkého kulturního bohatství. Je to symbol toho, jakou moc může mít solidarita v Evropě i ve světě. Já nechci eh, propást tuto možnost, kdy tady hovořím, abych poděkovala všem našim partnerům, učitelům, všem těm, kdo u nás studují, všem těm, kdo se účastnili projektu, eh, který skončí v prosinci tohoto roku. A eh, máme tady velkou zkušenost. Zkušenost Eh, sdílené solidarity, ve které jsme našli nové přátele. Vážená paní Kamervert, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych při této příležitosti upozorňovala vás v tomto výboru na některá fakta, na některé věci, které mají dopad na rozmanitost projektu Erasmus a také na výměnu osvědčených postupů, a to jak mm, pozitivní, tak negativní. Za prvé, to, že za celý grant je odpovědná pouze jedna instituce, e, způsobuje to, že různá vzdělávací centra pro dospělé, jako jsme my, e, si nechtějí příliš vybírat nějakého úplně nového neznámého partnera protože to může být problematické pro tu spolupráci. To znamená, všichni potřebujeme, abychom se na něho mohli spolehnout, na toho partnera. A to eh, nejlépe víme, když už toho partnera známe. To znamená, že je zde tendence spíše znovu spolupracovat s někým, s kým už jste pracovali na jiném projektu, protože se i navzájem znáte, i když vy jste se třeba úplně neznali, třeba vy jste třeba neznali ty španělské partnery a tak dále, ale toto je zkrátka důležité. Další věc, která nám způsobí problémy, je skutečnost, že part, tu volbu partnera ovlivňuje i geografická situace. A to je škoda, protože mm, pro ty projekty se, roz, se vzdálenost mezi místy vypočítává vzdušnou čarou, ale to velice zřídka kdy odpovídá realitě. Takže taková pravidlo vede k tomu, že instituce dávají e, přednost partnerům, kteří třeba sídlí ve velkých městech e, a to nemusí být vždy dobré. Například pokud eh, bychom se chtěli spojit s nějakou organizací a uspořádat s nimi partnera, ale ta, eh, s nimi projekt, ale ta organizace sídlí třeba někde ve venkovské oblasti, tak eh, je to problematičtější, což je další věc, kterou jsme vám chtěli připomenout. Teď už se chýlím k závěru. Chci říci, že zcela jistě chceme dále pokračovat v naší práci v rámci projektu Erasmus, chceme připravovat další projekty. Věříme v Evropu, Všichni z nás pracují na těch projektech již celé roky a chceme v nich dále pokračovat. E, tento projekt šály to je takové, takový spíše symbol, symbolický projekt, ale myslím si, že přesto je důležitý. Chtěla bych vám všem poděkovat za to, že jste nás e, pozvali. Také děkuji za to, že jsme měli příležitost představit svůj projekt. No a nakonec snad už mohu říci jen to, že odjedeme domů se silným pocitem, že Evropa stojí za námi a to je velice příjemný pocit. Děkuji. Takže mohli byste nám ukázat ten svůj výrobek? Dank, eh. Nejprve vám chci eh, všem poděkovat za tuto Ehm, za toto představení projektu. Ehm, myslím, že nám to všem ukazuje, jak eh, důležitý je Erasmus Plus a jaké vynikající projekty přitom mohou vzniknout. Mimo jiné i projekty, které s relativně ehm, menšími partnery, že to nejsou vždy velké organizace, ale že je možné, aby eh, tam byli i menší partneři, aby se přeshraničně tedy spojovali. A eh, jsou schopni tedy rozjet velice hezké, zajímavé projekty. Já chci vysvětlit, proč je tady tak prázdno vepředu. To nesouvisí s tím, že poslanci nepovažují tento projekt za zajímavý, nebo že by práci ve výboru považovali za Eh, nedůležitou, ale dnes eh, mají dvě frakce své eh, sjezdy, jednak EPP e v Helsinkách a jednak ALDE, která někde jinde v Evropě se schází a má tam sjezd. Takže proto Eh, je to tady bohužel dnes trochu prázdnější, nicméně tady máme asistenty z různých frakcí, kteří tady sedí a kteří to všechno sledují a e, předají to poslancům a budou informovat o tom, jak hezký je to projekt, eh, co se tady prezentuje. Takže vám srdečně děkuji. Děkuji, že jste přišli, že jste nám prez- představili ten projekt. A teď se zeptám, zda jsou nějaké doplňující otázky nebo připomínky kolegu. Pan Zdrojevsky, prosím. Děkuji za tuto prezentaci. Eh, několik e, věcí k úvaze abyste se mohli zamyslet nad tlumočením. Děkuji vám za tuto prezentaci. Chci říci, že mm, přesně tyto projekty jsou důvodem, e, proč hledat dodatečné prostředky na Erasmus+. Eh, to jsou projekty, které vylučují tématiku exkluze a z tohoto hlediska je to velice cené, že máme tyto příklady. Eh, mě by zajímalo eh, právě otázka, která se týká škály tohoto projektu. Kolik tedy věcí bychom mohli dělat, jak často, tak abychom měli jistotu, že ty cíle, které máte, Eh, že nebudou jenom, neproběhnou jenom jednou na omezenou dobu, ale že přinesí udržitelné dlouhodobé efekty. Druhá otázka jak z eh, vašich zkušeností eh, fun- můžeme fungovat jako dobrá praxe a model pro jiné organizace, pro veřejné instituce? Protože z mého hlediska vaše zkušenosti by mohly, měly být rozšířeny i na úkoly, které eh, dělají instituce, které by se tím měly zabývat. A děkuji vám za prezentaci. Eh, srdečně děkuji, Helga Trpo. Mm, děkuji. Děkuji vám i za prezentaci, tedy za práci, kterou jste odvedla. Je to skutečně dobrý příklad toho, co eh, dokáže občanská společnost. Ukazuje to, eh, jak je možné navázat nové kontakty. Je to skutečně velice cená práce, která zajišťuje soudržnost spole- ve společnosti. Je skutečně o to dávat lidem možnost se pozitivně rozvíjet, se schopnostmi, které e, získávají během svého života a jsou schopni z toho něco společného tedy rozvíjet. Všechny tyto projekty, a vyjdete příkladem, všechny ty projekty, které se tady každý den pořádají, tak to ukazuje, jak pozitivní je naše společnost, jak vlastně přistupuje k lidem, kteří k nám eh, přicházejí a je skutečně připravenost řešit konflikty a nebo ne. To je pak také politický rozdíl. Takže ještě jednou za to vám děkuji, že jste tady, že eh, odvádíte tuto cenou práci a přeji vám hodně úspěchů do budoucna. A můžeme se eh, od vás hodně učit, jak je to důležité, aby byla taková ta podpora. Není to jednosměrná ulice. Musíme dělat programy a organizovat prostředky, ale eh, jsme vlastně odkázáni na to, jak se to bude pozitivně Eh, implementovat. Děkuji. Julie Ward. Děkuji, děkuji, že jste přišli a um, prezentujete takto skvělý projekt, který stělesňuje skutečné evropské hodnoty. My víme, že Erasmus Plus je vlajkový projekt pro celou Evropu, protože skutečně demonstruje Evropu národů, Evropu um, lidů a vy ukazujete, jak jste schopni vlastně eh, kontaktovat všechny možné zranitelné skupiny, eh, co to znamená být člověkem v Evropě. A to je velmi důležité. Mně se velice líbí, že eh, ta vaše šála se jmenuje šála Solidarity, protože to je klíčová hodnota EU a mnozí na to zapomínají. Nemyslím, že máme uprchlickou krizi, myslím, že máme krizi solidarity je, v Libanonu je uprchlická krize, v Jordánsku, v Palestíně, ale nikoli tady. Jenom malé procento uh, lidí se dostává sem. Takže vy demonstrujete dokonale skvělé evropské hodnoty a uh, Já to částečně říkám, protože často navštěvuji tady uprchlíky, uprchlická centra a často lidé říkají, že to jsou jenom mladí, kteří se starají, co se starají o uprchlíky, jenom ti, co jezdí na festivaly, hledají uprchlíky. Ale co já tady vidím, vy jste pilířem komunity, my jsme možná stejně staré a to ukazuje, že um, vlastně ten soucit je nejdůležitější. Musíme být lid, lidmi, musíme projevovat soucit. A není to jenom ve prospěch migrantů a uprchlíků. Vy jasně říkáte, že je to ve prospěch všech, kdo se účastní těchto programů. Takže je to skvělé, že jste tady a že můžete prezentovat tady svoji práci. Děkuji vám. Děkuji vám. I z mé strany ještě jednou. Nejenom, že jste tady, ale eh, také za vaši skutečně vynikající práci, eh, sol, která solidaritou eh, mm, v různých zemích vlastně sjednocujete lidi, kteří jsou aktivně solidární v různých zemích díky tomuto skvělému projektu, ale také sama jste jistě v kontaktu s jinými organizacemi a to je přesně to, co těmito projekty chceme dosáhnout Erasmus+. Že tedy lidé se spojí, sejdou a motivují, aby mm, se účastnili organizace společnosti, aktivně se zapojili a zajistili, aby se lidé ve společnosti integrovali. To Mm, dělá váš projekt, myslím, vynikajícím způsobem. A proto z mé strany ještě jednou srdečně děkuji. Já jsem právě viděla kolegyni Bill, která se ještě přihlásila o slovo a chtěla ještě něco říct, Prosím. Je vous remercie. Děkuji vám. Eh, děkuji eh, Mm, paní, pane. Ano, vy jste e, toto vypracovali, aby e, se, jste se mohli polo, podělit o to s co největším množstvím. To nám ukazuje, jak pracuje taková vaše instituce. Já jsem chtěla o tom vědět ještě víc a proto jsem se podívala na vaše webové stránky. Vidím, že působíte ve čtyřech zemích, Francie, Itálie, Španělsko, Německo a překvapuje mě, když vidím, a asi jste to, paní předsedkyně, taky Eh, zaznamenala, že, mm, že vlastně máte webové stránky v angličtině, což není jazyk vašich čtyř zemí. A všechno, co uvádíte, je především anglicky. Eh, to je zajímavé. To je zajímavé. Sami uvádíte, že seznámit se s jazykem země, do které přijít, lidé přijdou, to je to zásadní. Já jsem z Lotrinska, eh, ve Francii sousedíme s Německem a náš eh, regionální rada právě ehm, usiluje o to, aby se francouzi učili německy a eh, Němci, aby se učili francouzsky v těchto ehm, krajích blízko hranice. Mě by tedy zajímalo, jaké prostředky vynakládáte z fondu Erasmus+, vy jste Eh, hovořili hodně o migrantech, i když jste hovořili i o uprchlících. Mě by tedy zajímalo, eh, zda eh, rozlišujete, zda pomáháte legálním přestěhovalcům a nikoli přestěhovalcům, kteří porušují pravidla. Der Webseite, das kann man noch mal, das kann man noch mal angehen. Myslím, že ten um, myslím, že um, možná paní Kaul, pan by ještě k tomu chtěl něco říci. No, já vám řeknu, že jsme to vypracovali anglicky proto, eh, aby eh, tomu rozumělo co největší počet eh, lidí. Ale všechny dokumenty jsou k dispozici. My to máme ve Francii francouzsky, v Německu je to německy, v Itálii italsky, prostě na našich webových stránkách. To najdete v těchto jazycích. Najdete to ve Francii francouzsky. Každý pracuje samozřejmě ve svém vlastním jazyce. V tom zpracovává ty dokumenty. A pokud je o tu druhou otázku, eh, ano, eh, ano, my všichni eh, jsme zorganizováni, odpovídám i tady panu poslanci. Eh, naše každodenní činnost je eh, informovat, vzdělávat, pomoci lidem, kteří potřebují takovou pomoc, aby eh, dospěli k důstojnému životu. To je tedy vzděláváním, získáváním dovedností. To, to je naše každodenní práce. Nás všech, všichni jsme učitelé, školitelé. A projekt, abych teď odpověděl panu poslanci, Eh, to je eh, projekt, který nám umožňuje ještě něco navíc, abychom si vyměňovali informace, abychom eh, pracovali způsobem, který by nebyl možný bez takového propojení. Ve Francii například e, e, nejsou žádné prostředky, které by byly specificky učeny na to, abychom si vyměňovali informace. Tedy všechno, co nám pomáhá e, mít nové nápady a podělit se o ně s dalšími, to všecko je právě součástí tohoto projektu. To platí nejen pro Francii, to platí i pro jiné země. Ty finance, které nemáme na národní úrovni, ty nacházíme právě v rámci projektu Erasmus. A poslední otázka. No jsme e, organizace oficiální, ať už jsme soukromé nebo veřejnoprávní, jsme prostě e, organizace, které pracují e, v rámci daného právního pořádku. Jistě, vzděláváme lidi, kteří mají přístup k tomuto vzdělání ve Francii, v Itálii, v dalších zemích. My nekontrolujeme věci, ale pracujeme samozřejmě podle právních předpisů, které u nás platí. Děkuji za odpověď na tuto otázku. Ještě jednou děkuji, že jste přišli za vaši práci. Pokračujte dál, vyvíjejte nové, eh, zajímavé, krásné projekty a eh, buďme tak tedy pozitivním příkladem i pro jiné projekty, které by se pak ještě mohly v Evropě eh, vypracovat. Takže doufejme, že tu úžasnou šálu eh, nakonec také uvidíme a budeme ji ještě mm, schopni dále rozšířit. Všichni kolegové tedy z projektu mohou přijít sem dopředu a ukázat, jaká eh, úžasná tedy šála, eh, šála solidarity zešla z tohoto projektu. Hmm. Ja.